pořadu jednání. Následuje prohlášení místo předsedkyně komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k situaci v Egyptě. Než dám slovo paní Mogherini, bych vás chtěl informovat o tom, že nepřijmeme žádné modré karty a eh, catch the eye odpadá rovněž. Pana, pane místo předsedkyně, takže k situaci v Egyptě. Je to poněkud symbolické. Když se ohlédneme eh, na dobu před eh, čtyřmi eh, roky, tak Egypt byl na pokraji revoluce, lidé vycházeli do ulic a volali pro, po demokracii, sociální spravedlnosti a prostě po blahobytu. Evropská unie plně podpořila tyto demokratické požadavky. Dnes, čtyři roky později, eh, se Egypt stále ještě nachází v demokratickém přechodu. 18 měsíců eh, po mm, eh, odchodu prezidenta Morsiho. Egypt je před eh, demokratickými volbami, které budou v březnu. Dva kroky již byly dosaženy. Egypt získal ústavu a zvolil nového prezidenta. Oba kroky byly monitorovány Evropskou unii eh, prostřednictvím mise v květnu. Delegace Evropského parlamentu byla toho součástí. A nyní bychom rádi viděli, že doporučení této mise budou vzaty na vědomí, zejména e, před nadcházejícími volbami. Rozhodli jsme se nevyslat e, plnoprávnou pozorovatelskou misi, ale spíše e, menší, méně početnou misi, jejíž úkolem bude podávat zprávu o volebním procesu, včetně volební kampaní. Soupis úkolů pro tuto misi umožní eh, pak aktivní spolupráci. Demokrace eh, samozřejmě přesahuje rámec voleb, to dobře víme. Eh, parlament je klíčový, je nutný zákonodárce, aby zahájil potřebné legislativní reformy, včetně nevládních organizací anebo práva či zákonů o protestu a tak dále. Parlamentní volby jsou rovněž důležitým krokem krokem k poskytnutí široké základny pro politickou eh, spolupráci, eh, bezpečnost, ekonomickou eh, reformu otevřená politická účast a diskuse sníží riziko radikalizace. Další eh, výzvou je zhoršující se bezpečnostní situace, která se šíří nad rámec Sinaje. Eh, Evropská unie eh, neustále dokládá, že stojí po boku Egyptu a zejména pokud jde o hrozbu terorismu, uvažujeme o možnosti mm, uspořádání konference o potírání terorismu a to je v zájmu jak Egypta, tak i nás. Vzhledem k křehké situaci ehm, mírně řečeno v tomto celém regionu eh, jsme uvítali ehm, ehm, Egypt a jeho obnovu jeho významu, ehm, co by důležitého regionálního hráče ehm, přispěl také k dosažení příměří eh, v konfliktu mezi Izraelem a Gazou a také přispěl k ehm, konferenci o obnově Gazy, která proběhla na podzim v Káhyře. Egypt se také rysuje být důležitým politickým hráčem, eh, pokud jde o Africkou unii, subsaharskou Afriku, eh, zejména pokud jde o Eh, spor o eh, nilské vody se Sudánem a dalšími zeměmi. Byť je stále ještě v politickém přechodu a čelí bezpečnostním rizikům, musí Egypt řešit i ekonomickou situaci, která je obzvlášť složitá. Eh, kroky přijaté novými úřady se ubírají správnými, správným směrem, dochází ke krácení subvencí a plánování infrastruktury, zejména v oblasti Suezského kanálu a my E, tyto kroky budeme podporovat. Budeme se podílet na březnové investiční konferenci a chceme také nasměrovat naši podporu do socioekonomické oblasti, abychom pomohli zlepšit životní podmínky pro ty nejzranitelnější členy egyptské populace Tyto výzvy ale neumožňují žádný kompromis, pokud je o lidská práva. Egypt musí řešit svou problematiku eh, lidských práv, eh, zejména pokud jde o eh, zmenšující se prostor pro svobodu shromážďování a svobodu projevu. Eh, tato eh, problematika zatím řešena nebyla. Teprve v prosinci jsme viděli další eh, rozhodnutí soudu, který vydal rozhodnutí o trestu smrti pro 188 obžalovaných skutečně profesionální a nezávislá justice je klíčovým prvkem pro dobře fungující státní instituce. Další eh, eh, naší starostí, eh, hlubokou starostí je nedostatek odpovědnosti a postupující nebo eh, sílící zákroky vůči eh, eh, politickým oponentům a zejména muslimským bratrům je něco, co je nepřípustné. ani stávající zákon o nevládních organizacích není v souladu s novou ústavou. Budeme tyto problémy eh, řešit při setkání s našimi egyptskými protějšky. Zejména eh, děkuji Stavrosi Lambronidisovi, eh, zmocněnci pro lidská práva a bývolému kolegovi mnohých z vás, že během roku 2014 na těchto otázkách pracoval. Otázkou není, zda máme Egypt podporovat, jiná obce tady není, musíme eh, být v procesu zapojení, ale jak co nejlépe podpořit jeho přechod pro Egypt, stejně tak jako pro všechny naše jeho východní eh, partnery, je důležité, aby byli zapojeni do naší eh, revize eh, jižního sousedství. Musíme opět vyjednávat o plánu pomoci, tak aby odrážel realitu v terénu. V terénu budeme monitorovat parlamentní volby spolu s našimi odborníky, dále budeme sledovat implementaci nové ústavy a vzhledem k nadcházejícím volbám tam také svobodu tisku a médií, ale také budeme pomáhat Egyptu eh, v, ekon- v úsilí o ekonomické eh, reformy a v, eh, ve snaze o bezpečnostní zajištění. Ale samozřejmě se musíme bránit a čelit našim vlastním bezpečnostním hrozbám. Děkuji, paní místo předsedkyně. A nyní má slovo pan Preda. Pane předsedo, pane předsedo, chci poděkovat paní vysoké mm, představitelce za její úvodní slova a rád bych tady učinil několik vyjasnění k postoji Evropské lidové strany vyjasnění k společnému usnesení, mm, které jsme vypracovali společně s ostatními frakcemi. Ehm, vypracovali jsme velice detailní a dlouhý text. Proč? Chtěli jsme, aby v tomto textu bylo obsaženo všechno, co se stalo od července roku 2014 v Egyptě. Ehm, to ehm, bylo vlastně období našeho posledního usnesení k Egyptu. A čísla nejsou napr- úplně přesná, protože jsme citovali různé zdroje a proto bych rád dal toto usnesení do kontextu, eh, který eh, byl určen celou řadou skutečností. Nejprve, co se týče našeho vztahu k Egyptu a společného boje proti terorismu. Tady je pro nás Egypt zásadním partnerem a to nemůže nikdo přehlédnout. Stejně tak jako eh, geopolitickou roli Egyptu v celém konfliktu na Blízkém východě. Samozřejmě se zájmem sledujeme přechod k demokracii v Egyptě, k budování právního státu, eh, k dodržování lidských práv. Eh, to vše mu se musí stát co možná nejrychleji skutečností, neboť to si v neposlední přeji, řadě přejí hlavně egyptiané sami ale za další musíme dbát na to, aby ústava, která byla přijata zhruba před rokem, byla rovněž uskutečňována. Text není špatný, důležité je, aby základní práva zakotvena v této ústavě se stala skutečností. O to důležitější je, aby, jak řekla i paní Morgeriniová, došlo k řádným volbám a proto je třeba zohlednit také eh, doporučení eh, pozorovatelů Evropského parlamentu při eh, volbách poslední doby. Máme tady také některé skutečnosti, které by mohly mít negativní dopad na nevládní organizace. To je dost kontroverzní záležitost a proto bych rád apeloval na egyptské úřady, aby mm, prokázali otevřenost eh, při rozpravě k tomuto tématu. Děkuji vám. Nyní pan eh, Bostenáru, prosím dodržujte eh, řečnickou dobu, protože máme obrovské spoždění. Takže apeluji na vaše dobrou vůli. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, tento den se musíme zapom- zapamatovat. Paní vysoká představitelka tady je e, nepřetržitě sedm hodin na zasedání plenárního zasedání. Je to projev úcty vůči Evropskému parlamentu, za který vám děkuji. Přejdu do rumunštiny. Egypt je klíčovou zemí, je to pro Evropskou unii země nesmírně důležitá, to zde zaznělo, je třeba to zdůraznit. Musíme si připomenout zvláštní roli, kterou sehrál Egypt v konfliktu eh, v Gáze. Musíme si připomenout eh, na roli Egyptu vůči, těm, vůči hrozbám eh, v regionu. Svou roli sehrál také proces demokratizace a modernizace jak v samotném Egyptu, tak v jeho sousedství. Doufáme, že Egypt se bude dále rozvíjet, ačkoliv současná situace je znepokojivá, pokud jde o lidská práva a základní svobody. Chápeme, že situace je velice komplikovaná eh, po proběhnuvší revoluci. Chápeme také teroristické hrozby, s nimiž se Egypt dnes potýká. Také chápeme, specifickou situaci vzhledem nedávným událostem v Paříži. Víme, že eh, prezident Al-Sisi prokazuje dobrou politickou vůli a měli bychom ho v tom podpořit, eh, zejména pokud si přejeme sklidnění eh, situace a omezení hrozeb. Parlamentní volby jsme očekávali velice dlouho, protože to v Egyptě zlepší demokracii, proto doufáme, že proběhnou skutečně svobodně a že předtím bude umožněna svobodná inkluzivní kampaň. Evropský parlament eh, musí také posílit svou spolupráci s egyptským parlamentem, aby zajistil, že dojde k potřebnému vývoji v této zemi. Nyní pan Tanok. Bez mikrofonu. Děkuji prezident Mubarak. Za jeho vlády Egypt procházel řadou změn a turbulencí. Po odstranění prezidenta Morsího na základě lidového odporu proti jeho vládě. Nyní vidíme, že do země se znovu vrací stabilita. Od této doby došlo ke schválení nové ústavy na základě referenda, ke zvolení prezidenta Alsisiho a nedávno také k oznámení parlamentních voleb. Toto všechno bychom měli přivítat, ale je to pouze začátek dlouhé cesty. Řada vnitřních záležitostí se teprve musí v Egyptě vyřešit, aby se z Egyptu stala pluralistická demokratická země, jak se to přejí její občané. Moje skupina vítá zlepšení, které se týká situace kopských křesťanů a dalších minorit, je zásadní, aby míra tolerance mm, byla projevena také v jiných oblastech. Svoboda projevu, svoboda vyjadřování, právo na mírový protest, právní stát, toto vše jsou nedílné součásti demokracie, které třeba dodržovat. A velký počet občanů bylo zadrženo a obviněno v Egyptě jenom proto, že vykonávali toto své nezadatelné právo. Od července 2013 přes 40 tisíc lidí bylo zadrženo a zhruba 1400 protestantů bylo zabito, což je velice znepokojivé. Také jsem znepokojen útokem na svobodu médií. Jeden z mých voličů, Sud Sterton, nemůže nadále eh, působit jako novinář eh, v regionu. Nesmíme tedy zapomínat na roli Egyptu v celém arabském světě. Je to silná regionální mocnost, proto je potřeba najít řešení pro současnou eh, situaci, která se přelévá také do Libie. Nesmíme zapomínat na celou problematiku ozbrojených konfliktů v této oblasti. Pokud pomůžeme Egyptu, pomůžeme celému regionu. Já vítám zájem Evropského parlamentu a snahu podpořit Egypt v přechodu k demokracii. Pro tuto zemi je to obrovská příležitost. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo pan, pan Bálen. Děkuji vám, pane předsedo. Egypt se sám e, zavázal e, k různým věcem díky své nové ústavě. E, ta nová ústava je, myslím, lepší než předchozí a jsou v ní zakotvená lidská práva, stejně tak jako rovnost mužů a žen. To znamená, že Egypt musí dostat těmto závazkům, k nímž se přihlásil. A souhlasím se všemi předřečníky, že my jako Evropská unie musíme stát po boku těch, kteří usilují o mír a svobodu demokratickým eh, způsobem a to znamená, a navazují na slova Charlesa Tenoka, že Egypt eh, bude eh, hrát klíčovou pozici v arabském světě. Po prezidentských volbách, následují nyní parlamentní volby a bude skvělé, když budou svobodné a férové, protože to je další milník na cestě ke skutečné demokracii také eh, kromě ostražitosti musíme také eh, pomáhat Egyptu, aby respektoval lidská práva, například eh, skrze program sousedství. Možná, že vysoká představitelka by sama mohla navrhnout, co v tomto ohledu podniknout. Děkuji, nyní má slovo pan Matias, paní Matias. Vážený pane předsedo, paní místopředsedkyně, vše eh, eh, je vlastně velmi podobné. Egypt prodělal těžké časy a proto nemůžeme nyní situaci vidět černobíle. Eh, spatřujeme tady hrozby vůči demokratickým právům, svobod, proti, vůči svobodě slova, svobodě združování se, svobody projevu. Ale musíme se poučit z minulosti, zejména z uplynulých čtyřech letech režimu a mám za to, že eh, musíme vycházet eh, z nejnovějších událostí a musíme si uvědomit, že eh, není na nás, abychom někomu udělovali lekce. Budoucnost Egypta je věcí ehm, rozhodování egyptského lidu. Evropská unie může působit podpůrně jako určitý prostředník k dosažení či obnově sociálního smíru. Parlamentní volby jsou pozitivním krokem, ale musíme mít na paměti, že mm, egyptiané sami musí vzít tyto volby do svých rukou. Máme zde společné cíle ehm, právem na to poukázala paní vysoká představitelka, takže musíme usilovat o mm, podpůrné působení, ale nesmíme se příliš vměšovat. Musíme ponechat Evropanům e, právo rozhodovat o svém osudu. Takže chvála patří vám, paní vysoká představitelko, projevila jste eh, velký respekt tomuto domu, eh, kde již celé hodiny vytrváváte. Děkuji. Nyní má slovo paní Sargentini. Děkuji vám, pane předsedo. Před čtyřmi lety se Egyptiané osvobodili od diktátora Mubaraka. To jsme uvítali v našem parlamentu, aniž jsme sami přemýšleli o tom, proč byl tento prezident tak dlouho u moci. Pak byl zvolen Mursi, eh, volby byly více méně řádné, ne tedy zcela v souladu s naším smyslem pro řád. Taky jsme řekli, že jsme nebyli tak spokojení s Mursim, ale dobře, byl zvolen. A pak si sám propůjčil zvláštní práva, s tím už jsme tady nebyli spokojeni samozřejmě. Sám si pro sebe udělal práva odvětí, byl vojenská reakce. Někteří říkali, dobře, že došlo k vojenskému puči a teď tady sedíme a máme co dočinění s vojenským režimem. Já neříkám, že to bylo v minulosti dobré. E, neříkám ani, že, nepotře- že potřebuje jednoho ani druhého. E, ale když se podíváme na naši rozpravu před půl rokem a na situaci teď, e, tady se říká, Egypt je naším politickým partnerem, je to důležitý partner v regionu, musí s námi uh, nás chránit před terorismem v souvislosti s tím, co vidíme v Paříži. No tedy tento posled, to poslední srovnání považuji skutečně za eh, velice nepřístojné. Přece nemůžeme říci, že egyptiané nemohou být svobodní, protože vlastně bylo docela dobré, když Mubarak eh, je držel v klidu, eh, protože Sisi a Mubarak je 20 eh, eh, Lidé byli zatýkáni, ale my přece v Evropském parlamentu musíme pochopit, že aktivisté nemohou zažívat takovéto eh, zacházení. A nyní pan Castaldo. Děkuji vám, pane předsedo. Egypt je podstatnou částí severní Afriky. Jedná se o důležitost právního státu, svobodu projevu, svobodu zhromažďování, občanská práva, politická práva. To je nutno znovu a znovu zdůrazňovat a naší úlohou je na to také upozorňovat a vyjadřovat kritiku. Je však třeba uvědomovat si, že Egypt hraje důležitou roli při potírání terorismu a v izraelsko-palestickém konfliktu. Tato celá oblast je velice křehká. Je třeba činit něco pro náboženské menšiny, ale to všechno samozřejmě nestačí, ale je to alespoň něco. Proto je třeba eh, abychom se trvali u dynamiky našeho usnesení. Musí to být nahlíženo jako určitý podnět, aby v rámci partnerství se Středomořím se něco událo eh, potřebujeme jasné, jasný pokrok. Dnes se jedná o to, že je nutno vykonat to opravdu veliké úsilí, abychom pomohli zmírnit situaci v tomto regionu. Pane předsedo, e, e, je tady e, co si Eh, které říká, eh, že stát je důležitější než Korán, ale potom jsou zase státy, které uznávají pouze Korán a nic jiného. A tento islám eh, nám vyhlásil válku a my musíme také se obrátit proti němu. Francie je laickým státem. Ale když se podíváme, Irák, Libie, všude vlastně hrajeme tu hru Eh, eh, islamu eh, a naše občany jsou vystaveni velikému útlaku ze strany muslimů. Co by se stalo v egyptské situaci, když se podíváme na to, co způsobili tři teroristi. Připomínám, že Egypt a jeho policejní síly má jí na svědomí 500 mrtvých za minulý měsíc a e, největší útočníci přicházejí z jiných států a tvrdí, že to vše je ve jménu islámu a náboženské války. Dámy a pánové, je velice snadné v tom pohodlíčku našeho parlamentu e, tady proklamovat velká slova, ale je nutno, abychom nacházeli spojence a abychom je přesvědčovali, aby byli s námi. To není slogan nějaký dětinský, co od nás národy očekávají. Od nás se očekává odvážná politická volba. My, naše strana, tuto volbu již dlouho učinila proto, aby náš lid mohl žít v míru a aby civilizace byla zachována. Děkuji, pane předsedo, paní vysoká představitelko. Egypt může hrát důležitou a rozhodující roli v Mediteránní oblasti a nejenom tak, jak vy jste to řekla. Eh, máme tady co dušení z pěti prvky. Za prvé je nutno, aby ústava byla skutečně uskutečňována i v oblasti lidských práv protože proklamovat tuto zásadu nestačí, potřebujeme konkrétní akce, není třeba jenom volebních slibů. Ale jak to udělat, udělat aby egyptské úřady opravdu respektovaly ústavu? Za druhé, svoboda slova, ani stabilita, ani bezpečí eh, nemá, eh, není přeci spojena s vězněním novinářů. Naopak svoboda projevu by umožnila plurální politiku, protože to je eh, prostředek k dialogu, který by mohl překonat polarizaci egyptské společnosti. Za třetí, zdá se mi, že mezi náboženský dialog by mohl pomoci zmírňovat napětí a posílit pluralismus. A proto bych chtěla, aby byly podporovány iniciativy, které pomohou k vzájemnému lepšímu chápání. Za čtvrté, role ženy. Bez účasti žen na demokratickém procesu nelze dospět k úspěchu. Je třeba bojovat proti násilí na ženách, a e, dodávat jim odvahu k účasti na politickém životě. A potřebujeme konkrétní iniciativy s jasnými výsledky a s účastí Unie. A je třeba, abychom si uvědomili, že Egypt čelí tedy veliké výzvy, ale bude-li splňovat tyto body, může počítat s naší pomocí a potřebujeme skutečně e, spolupracovat. Máme celou řadu výzev a my musíme dostat těmto výzvám, jak pro demokratickou egyptskou společnost, bez níž nedosáhneme žádné trvalé stability v dotčeném regionu. Děkuji. Děkuji nyní, pan Howitt. Děkuji, pane předsedo. Já si uvědomuji, že Egypt je důležitým partnerem Evropské unie, ale dnes tady diskutujeme o usnesení, které záměrně kritizuje Egypt a chceme, aby tato kritika byla usnes, aby byla vyslešena, protože v zemi dochází k zadržování eh, lidí, jde o desítky tisíc lidí, kteří byli zadrženi za to, že se údajně podíleli na sabotáži terorismu či eh, nepokojných demonstrací prací. My bychom prý eh, v tuto chvíli neměli eh, nic namítat proti egyptskému trestu smrti, který byl vydán vůči eh, řadě obviněných, ale ono jde o to, Ono nejde o to, zda souhlasíme či nesouhlasíme s předchozím či jiným prezidentem. My nesouhlasíme a nikdy nebudeme souhlasit eh, s trestem smrti. Egypt musí pochopit, že takto ničí svou mezinárodní eh, reputaci, pokud eh, bude nadále zadržovat tři novináře Al Jazeera. Poté, co vrchní soud potvrdil usvědčení, si myslím, že není, nespívá nic jiného, než tyto novináře propustit. Dále byly zadrženi, eh, zadrženo na 26 eh, gejů. Je potřeba, aby byla dodržována veškerá eh, lidská práva, včetně práv gejů. Je potřeba také revidovat obsah zákona o nevládních organizacích, aby mohly řádně fungovat bez jakéhokoliv omezování ze strany úřadu. Partnerství musí vždy znamenat partnerství. Děkuji, nyní pan Bezmeker. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Hauete, vy jste řekl v podstatě to tež, co jsem chtěl říci sám. Tři moji bývalo, bývalí kolegové e, jsou e, zadržováni v Egyptě. Já jsem totiž také dříve působil jako novinář. E, Novináři odváděli pouze svou práci, měli by být propuštěni a umožněným odjezd domů. Tato kontroverzní legislativa nadále omezuje občanská lidská práva. Nevládní organizace nemají možnost eh, získávat financování ze zahraničí, eh, roste moc armády, vojenských eh, tribunálů, které mohou zadržovat eh, na základě nedostatečných důkazů i civilisty. A toto vše se obhajuje eh, bojem, mezinárodním bojem s terorismem, ale účel zde nesmí světit eh, prostředky. Takže paní Mogherini, já s vámi souhlasím, že musíme zdůrazňovat lidská práva a důležité jsou parlamentní volby. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Върховен представител, уважаеми колеги, обсъждаме ситуацията в Vážení kolegové, dnes tady hovoříme o situaci v Egyptě. Rok poté, co tato země přijala svou novou ústavu. Ústavní referendum bylo důležitým krokem eh, v politickém procesu a Evropská unie ho podporovala. Bohužel eh, volby eh, červnové nepřinesly stabilitu a reakce úřadu jsou disproporční k, ve srovnání se skutečnostmi, eh, které se dějí. Politický proces eh, nyní ohrožuje základy státu samého. Eh, co se týče tlaku na různá združení, novinářské, studentské organizace. To vše destabilizuje demokratický proces ale nehledě na negatické tendence hraje Egypt v regionálním rozměru důležitou roli. A e, e, i on je důležitý pro zastavení nepřátelství mezi Izraelem a Gazou. E, je nutno vidět všechny ty kontroverze, ale může hrát Egypt důležitou rolu, roli eh, v konfliktu v Sudánu a v jiných státech. My se musíme snažit, aby došlo ke spolupráci napříč celou egyptskou společností. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, to, co bylo charakterizováno jako arabské jaro, čili boj za demokracii, nedostalo dostatečnou sociální a kulturní podporu ze strany našich evropských institucí. Byl to duch svobody, který měl být více podpořen. Když se podíváme na intervenci v Libii, osvobodili se fundamentalistické eh, síly a Egypt nezískal svobodu, nebož naopak eh, muslimové eh, kteří byli umírněni a kteří nyní jsou, eh, za, jsou vražděni. To je přeci fakt, kterému čelíme. Vidíme, že je to přitom země, která byla kulturní kolebkou celé oblasti a byla také prostředníkem zejména v izraelsko-palestinském dialogu. Proces, který eh, je sledován, vidíme, že všichni by potřebovali se zasazovat o to, aby zde došlo k trvale udržitelnému vývoji, protože je to v zájmu obou stran Středozemního moře. Paní Žoliová, pane předsedo, Vážená paní vysoká představitelko, drazí kolegové, není to poprvé, co zde diskutujeme o situaci v Egyptě. Bohužel, a teď, když někteří stále ještě hovoří o demokratickém procesu, situace se stále zhoršuje. Egypt má dnes více než 15 tisíc politických vězňů. Třetina z nich jsou nenáboženští eh, lidé a 535 eh, z nich jsou našimi kolegy. Eh, jako soudkyně mohu jedině mm, apelovat na to, aby systém justice začal opravdu fungovat spravedlivě a nediskriminačně. To, co se stalo včera, eh, a je jasné, eh, mladí pacifisté Dajara Salam, Isana safe byli odsouzeni s 23 dalšími osobami na 12 let vězení. Přitom jediný zločin je, že manifestovali proto, aby panovala svoboda. Egypt musí rychle nalézt cestu zpět k demokratickému přechodu, aby nezamřely naděje, které se zrodily během revoluce. Děkuji, pane předsedo. Egypt se stále otřásá důsledky arabského jara, spoléhá na, eh, hlavně na cestovní ruch a mohu to dosvědčit, sám jsem tam byl. Jakékoliv vnímání nestability anebo nebezpečí odhání turisty a zvyšuje chudobu a zoufalství. Bohužel eh, toto odvětví je nyní v ruinách. Zhruba před rokem eh, eh, vojenská diktatura vydala tresty smrti vůči 188 obžalovaným, včetně novinářům, politickým oponentům a nevinným protestujícím. Je to velice nespravedlivé správné. Eh, organizace Freedom House eh, eh, nedávno vydala velmi negativní zprávu Eh, a tam se Egypt umístil jako jedna z nejhůře eh, si stojících eh, svobodných organizací. Další organizace Open Doors konstatuje, že Egypt postrádá jakoukoliv náboženskou svobodu a nyní zjišťujeme, že diktátor Hosni Mubarak byl sproštěn všech obvinění z konspirace a vražd stovek oponentů a z pronevěry eh, finančních prostředků eh, a také eh, vztahy Egypta se sousedy, zejména s Etiopií jsou strašlivé. Upírá jim právo na vodu z Nilu, přičemž 85% patří Etiopii, respektive je zdrojem pro Etiopii. Děkuji. Pan Obermajer. Děkuji eh, srdečně především paní eh, místopředsedkyni Mogherini a eh, patří kompliment za její výdrž. Referendum z roku 2014 znamenalo zlepšení právní situace menšin a zejména křesťanů v Egyptě, ale bohužel pouze na papíře. Život hm, koptů je stále ještě hm, trnitý Eh, protože eh, právo a skutečnost eh, se stále ještě vzdalují a dochází stále ještě k pronásledování. Zejména dramatická je situace v regionu Asuit, kde dochází i k únosům a vraždám, ale v jiných, i v jiných oblastech dochází k diskriminaci koptů. Ehm, křesťanům je upírána justice, vzdělávání, sociální služby a také zásobování podle některých některých zpráv a proto není s podívem, že ještě v roce 2014 Egypt byl mezi 25 eh, zeměmi, kde je eh, nejvyšší míra pro nasledování menšin. A eh, je naší povinností se tohoto problému chopit a zajistit tam nejenom právní, ale skutečnou ochranu křesťanů a učinit to podmínkou pro další spolupráci kdo jiný než Evropa by se měl postarat o tyto menšiny. Je to náš úkol převzít jakousi ochranou funkci. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo pan Milan Mo. Děkuji, pane předsedo. Paní Mogherini, Egypt je pro Evropskou unii důležitý partner v oblasti Středozemního moře. To už tady zaznělo. Tradičně eh, byl vůdčím státem arabském světě. Je to tedy referenční země Nicméně v této oblasti v současné době převládá velice komplikovaná situace. E, dochází k celé řadě střetů, konfliktů, které se rozšiřují v daném regionu, ať už hovoříme o Libii či e, e, otázce Gazy nebo Sýrii, Iráku nebo o nových výzvách islámského státu. Takže Egypt je pro nás velice důležitým mezinárodním hráčem v tomto regionu, který s námi spolupracuje při hledání řešení pro všechny tyto výzvy, včetně uh, džihadistického terorismu. Potřebujeme Egypt pro stabilitu, mír v této oblasti, který si navíc celý region žádá. Já si tedy myslím, že Egypt velice dobře uh, Eh, ví, že potřebuje partnerství s Evropskou unii, že proto žádáme pluralistickou demokracii, právní stát, dodržování lidských práv a občanských eh, svobod a také rovnost a nediskriminaci. Pro nás eh, to jsou základní univerzální hodnoty a my bychom byli rádi, kdybychom je společně mohli sdílet také společně s egyptskými občany. Nová egyptská ústava zaručuje tato práva. Bohužel ve skutečnosti nedošlo k dostatečnému legislativnímu vývoji, aby byly tyto práva převedena do praxe. Takže je potřeba začít uplatňovat ústavu v praxi. V březnu očekáváme parlamentní volby, což bude zásadní eh, zlom od eh, tohoto nového parlamentu. Očekáváme příslušnou novou legislativu a doufáme, že volby budou svobodné, otevřené a inkluzivní. Egypt je pro nás důležitým partnerem, musíme mu pomoci v přechodu k demokracii a musíme pomoci také egyptským občanům, eh, kteří eh, se potýkají se současným eh, režimem. Děkuji, pan Weidenholzer. Děkuji vám, pane předsedo. Není pochyb o tom, že vývoj v Egyptu má pro Evropu elementární význam a že není nám stejné, co se eh, děje eh, v tomto eh, státě. Samozřejmě stabilita a kalkulovatelnost je v zájmu všech a proto je třeba ocenit, že se Egypt to snaží, ale stabilita musí být napříjmena na trvalou udržitelnost ten, kdo se dostal k moci. Prezident si po vojenském eh, puči eh, činí spíše krátko doba opatření, protože tady máme celočnění s represivní politikou po arabském jaru. Je třeba dodržovat lidská práva eh, a která jsou zatím potírána odkudkoliv už pochází, ať už z islámského bratrstva nebo od eufemisticky to můžeme říci eh, tak, že eh, lidé se snaží chodit jaksi v mírových průvodech, ale eh, a potom čelí vojenským útokům. Musíme vyzývat k tomu, aby skoncovala tato nálada nespokojenosti aby tady nedocházelo k aktům pomsty, protože stabilita tím nejvíce trpí a začíná kolísat stále více. Kromě toho, eh, eh, v ústavě se Egypt zavázal, protože bude dodržovat mezinárodní právo i arbitrážní právo. Honorable Jakiewicz. Pani Jakiewicz. Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych zvrátit... Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych upozornil především na situaci koptů, na situaci egyptských křesťanů. To je jedna z největších křesťanských menšin na Blízkém východě poslední době došlo k útokům na celou řadu koptských škol a kostelů z náboženských důvodů. Jsou diskriminováni často, nemají ani přístup k vyšším funkcím ve správním aparátu či v armádě. A mm, e, koptské obchody jsou označeny speciálními symboly, aby se odlišovaly od e, ostatních arabských obchodů bezpečnostní složky útočí na nevinné občany. A e, vůbec e, nemáme přehled o tom, co tam všechno e, bezpečnostní aparát dělá. Jsou to všechno výsledky posledního politického vývoje. Máme tady co dočinit s islámsky zabarveným státem. Tady je třeba, aby byla chráněna lidská práva přeci e, i e, zejména těch, kteří nejsou muslimy. Musíme se zasazovat o to, aby tito křesťané nebyli již dále pronásledováni. To jsem chtěl položit na srdce paní Morgerini. Pan Weigl. Vysoká představnice, Našli jste právě... Vážená paní Mogherini, Nalezla jste správná slova eh, ve vašem úvodním projevu, pokud jde o vytvoření rovnováhy mezi významem Egyptu um, um, pro Evropskou unii, pro mír a stabilitu eh, v regionu na straně eh, druhé jste také hovořila o našich očekáváních eh, vůči Egyptu, kterých se nemůžeme vzdát, zejména pokud jde o právní stát, lidská práva, individuální i kolektivní práva. Ale když sepisujeme naše usnesení a tomto případě eh, se eh, nese náš dokument v poněkud eh, tvrdším tónu, než ehm, by si to Egypt možná zasloužil. Takže když sepisujeme usnesení, tak si musíme uvědomit, že země jako Egypt je partnerem, který potřebujeme, eh, kterého potřebujeme eh, v eh, daném regionu. A musíme si uvědomit, jakou hodnotu přináší při vytváření stability, boji proti terorismu a v řadě dalších strategických zájmů našeho kontinentu. Proto si myslím, že je jen správné očekávat eh, od Egypta, že se vyvine v demokracii, že bude implementovat svou ústavu a bude požádat demokratické volby. Děkuji a nyní má slovo paní Boylen. Děkuji. Jak jsme včera slyšeli, ministr zahraničí Egypta eh, řekl, že je zde možnost omilostnit tři eh, novináře z Al Jazeera je zde ještě i teenager eh, Ibrahim Halava, který eh, byl bez eh, soudu uvězněn již od roku 2013. Jemu bylo mu 17 let, když byl poprvé vzat do vazby a je považován Amnesty International za vězně svědomí. Byla mu upřena také lékařská pomoc, byl byt a podroben izolovanému věznění. Eh, dnes stále ještě čelí eh, hromadnému soudu spolu s dalšími vězni, spolu s nimiž byl obžalovan navzdory absenci eh, důkazů. Ráda bych připomněla vysoké představitelce tuto mou žádost setkat se s ním a usilovat o jeho okamžitý, okamžité a bezpodmínečně propuštění. Děkuji, pan Smith. Děkuji, pane pane předsedo, kolegové, myslím, že jsme všichni zajedno, že Egypt je vitálním strategickým partnerem v regionu a že eh, eh, musí ještě urazit dlouhou cestu, než dosáhne našich norem. Máme také povinnost vůči eh, egyptskému lidu a to jest lidu, kteří se tak nadšeně zúčastnili arabského eh, jara. Eh, paní Mogherini, eh, velmi na mě zapůsobili vaše slova. Myslím, že sdílíme agendu a my vás chceme podpořit v vašem jednání s egyptskými úřady, zejména pokud jde o jednání ohledně propuštění vězňů a také prosazování lidských práv, zejména pokud jde o odstavec 17, to znamená znamená spolupráce Egypta se celou řadou mezinárodních organizací a zejména pokud je eh, odstavec 6, ratifikace eh, eh, římských stanov a přistoupení k Mezinárodnímu trestnímu soudu. Děkuji. Honorevole Epidideios. Nyní pan Epidejos, prosím. Děkuji. Pokud jde o teroristickou činnost džihadistů, tak ta má řadu podob a dimenzí. Skupiny, které útočí ve velkých evropských městech, zde nežijou. Mají zde své pouze, mají své eh, partnery eh, za hranicemi Evropské unie. Pokud chceme vymítit tento jev, tak bychom měli pomoci vládám těchto států a pomoci jim zbavit se džihadistů, kteří se poté nebudou přesouvat k útokům do Evropy. Musíme třetím zemím pomoci najít střední cestu mezi bezpečností a ochranou lidských práv. Jednou z těchto zemí, kde panují hrozby, je Egypt. Egypt také řeší džihadistické hrozby, jsou zde hrozby eh, vůči křesťanským, ortodoxním eh, kněžím. Proto je potřeba pomoci vytvořit řádnou legislativu, pomoci armádě řešit tyto problémy před terorismus. To je trestná činnost, stejně jako obchodování s lidmi. Potřebujeme spolupráci mezi EU a Egyptem která musí řešit problematiku terorismu v Egyptě, což následně zvýší bezpečnosti u nás v Evropě. Děkuji. Nyní eh, pan Styr. Děkuji. Myslím si, že je jasné, že Evropská unie by měla podpořit stabilitu Egypta. Měli bychom podporovat demokratický vývoj v této zemi. Tyto dvě věci jsou vzájemně propojené. Měli bychom podporovat budování demokratických institucí a prioritou by měl být boj s terorismem, zejména když se na to budeme dívat z hlediska strategické spolupráce. Radikalizace a terorismus jsou hlavní hrozby pro budoucí rozvoj Egypta. Ta Proto by eh, v krátkodobém hledisku měla být prioritní stabilita celé země. Je to strategicky důležité i pro Evropu. Měli bychom zajistit široký pás stability a bezpečnosti v tomto regionu světa. Samozřejmě, že demokracie v Egyptě má své nedostatky a to si uvědomujeme. Pan Kofo, děkuji. Eh, děkuji vám, paní eh, místo předsedkyně, za to, že jste zmínila veškeré výzvy, kterým demokracie a lidská práva čelí v Egyptě. Já jsem navštívil eh, Egypt, hovořil jsem se zástupci politických stran, médií, s novináři, odborníky a signál z Káhry je jasný. Evropská unie musí ukázat, že bereme demokracii a lidská práva a svobodu projevu vážně. V tuto chvíli jsme svědky toho, že prezident al-Sisi není schopen zabránit represím, ochránit veškerá lidská práva, dochází k porušování základních svobod, věznění osob je třeba ukázat, že my jsme připraveni pomoci. Jsme svědky situace, kdy arabské jaro a cesta k větší otevřenosti a demokracii se stává eh, cestou k nové generaci vojenského režimu. Lidé mají obavy, že situace se bude dále zhoršovat a bude to horší než za Mubaraka. Proto musíme eh, změnit eh, trestně právní legislativu, či pomoci změnit tuto legislativu, aby nebylo možné odsuzovat lidi na doživotí za to, že přijímají pomoc ze zahraničí. Pan Zahradil. Pane předsedo, paní Mogherini,

paní poslankyně López Bermecho. Tisíce egyptěnů, egyptěnek byly na náměstí a volali po sociálních právech a svobodách před čtyřmi roky. Poté vidíme samé represe v zemi, více než 800 mrtvých na náměstí Araba a tisíce osob ve vězeních, kde jsou odsuzováni k smrti jsou to odboráři, novináři, studenti, aktivisti, zadržováni buď kvůli pohlaví, a nebo sexuální orientaci. E, je třeba, abychom ocenili pozitivně snahu vstoupit jako prostředník do jednání Izraelu e, s Izraele s Palestínou e, když mohli být také osvobozeni palestinci v pásmu Gaza, ale nemůžeme zavírat oči eh, před zavíráním nevinných lidí. Egyptská armáda zůstává eh, financována spojenými státy a udržuje kontakty i s Evropskou unii, ale my zdá se mi, že za těchto okolností je nebezpečné prohlubovat naše ekonomické vztahy. Nemůžeme opakovat historii. Egypt musí být v rukou rukou egyptského lidu bez intervencí ze strany Evropské unie. Pan Bückner. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní vysoká představitelko, v Egyptě v této chvíli jsou lidská práva dramatickým způsobem pošlapávána a proto e, zítra schválíme e, usnesení, ale to e, samo o sobě nestačí. Situace je taková, že muslimští bratři se se vším mocí snaží dostat opět k vládě pořádají ozbrojené demonstrace, vraždí a unášejí. A důležité je též, že velká část egyptské populace hladoví. A to je ona šance pro muslimské bratrstvo, které poskytuje minimální pomoc a proto na druhou stranu získává podporu eh, lidu. A proto velmi naléhavě prosím, nesmí zůstat pouze u, tomto, u tohoto usnesení, eh, které samo o sobě nic eh, nezmění. Musíme hledat důvody těchto potíží a musíme navýšit pomoc pomoc vládě, tak aby se opět rozjelo hospodářství. Proto vás naléhavě prosím, paní vysoká představitelko, postarejte se o navýšení prostředků aby se hospodářství opět dostalo do svého koloběhu. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo pan Venta. Děkuji vám, pane předsedo celá řada svévolných zatýkání, mučení, pronásledování disidentů je důkazem toho, že lidskoprávní situace v Egyptě se zhoršuje. Existují také zprávy o um, uh, pohřešovaných představitelích opozice či armády. A také justiční systém byl uh, ovlivněn negativně. dochází eh, k eh, soudům s přísnými tresty, mnohdy eh, za nepřítomnosti souzených a právníci neměli možnost správně a řádně obhajovat. To znamená, že egyptský justiční systém skutečně nemůže řádně pracovat. V uplynulém roce bylo zaznamenáno mnoho případů porušování základních práv a také lidských práv. S tím nemůžeme souhlasit. Klíčové bude učinit rozhodující kroky proti těmto nešvarům. Především zahájit nezávislé vyšetřování všech porušení lidských práv. Musíme vyslat jasné poselství. Děkuji, pan Kán. Děkuji, pane předsedo. Po vojenském eh, převratu eh, eh, došlo k rozmnožení případů lidských práv, došlo k přerušení demokratické cesty a radikalizace stoupá. Stále více nebo stále opresivnější eh, politika vyústí eh, v eh, zlou situaci a bude to mít dopad na zbytek regionu. Nezákonné vraždy, zatýkání, mučení, pronásledování novinářů, to zejména případy tří novinářů z Al Jazeera a potlačování občanské společnosti je pravidlem v Egyptě. Ti, kteří jsou odpovědní za tyto činy, musí být pohnáni k odpovědnosti a Evropská unie předtím nesmí přivírat oči. Musíme využít všechny prostředky, abychom s tím skoncovali. Musíme projevit solidaritu eh, se zatřenými a musíme eh, podpořit občanskou společnost eh, v Egyptě. Pouze když vznikne společnost respektující i diverzitu, může Egypt skutečně dlouhodobě fungovat jako demokracie. Děkuji. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар. Ситуацията в Египет... Paní vysoká představitelko, situace v Egyptě je alarmující. E, ve jménu arabského jara byla arabská vláda Eh, proměněna eh, a my můžeme jenom se obávat, že tento stát se dostal do rukou islamistů. Eh, máme tady četné kontakty s ozbrojenými islamistickými skupinami, které představují nebezpečí desetitisíce křesťanů. Bylo zastřeleno, zavražděno. Desetitisíce jiných křesťanů jsou stále ještě v ohrožení. Eh, máme tady veliké ohrožení eh, eh, Izraele ze strany Egypta, ohrožení naší civilizace, mm, al Qaeda, Boko Haram a dalších teroristických organizací. A já se ptám na následující věc. Co udělá Evropská komise pro to, aby se udržela současná egyptská vláda u moci? Děkuji, děkuji. A pan Viegas? No. Čtyři roky iluzí. A nakonec nikdy nebyla šance, protože ozbrojené složky jsou nejsilnější a Západ to ví. Není to jen tak pro ně za nic že tady byla podpora ze strany USA 1,8 miliard dolarů celá desetiletí dostával jenom Egypt. Jenom Izrael dostává víc, než dostával Egypt. Obyvatelstvo trpí hlady Chceme apelovat na to, aby lid vzal svůj osud do vlastních rukou a neviděl pouze geostrategické zájmy západu. Gracias, señor presidente, señora viceprezidenta. Děkuji, pane předsedo, paní místo předsedkyně. V roce 2010 eh, byl zvržen Mubarak, eh, pak, naš, pak eh, došlo k arabskému jaru, bohužel už následovalo léto, situace je velice komplikovaná a nehledají se žádná snadná řešení. Situace je o to komplikovanější po Mubarakovi i po Mursím Egypt je přitom důležitým partnerem pro Evropskou unii. Vždy to byl prvek určité rovnováhy v tomto eh, regionu, eh, zejména pro Evropskou unii. Takže je potřeba vzít eh, v potaz veškerá opatření na podporu lidských práv. Je potřeba, aby Egypt zlepšil svou historii v oblasti právního státu, dodržování lidských práv. Je třeba upřímně našim přátelům tuto záležitost eh, říci. A říci, že přátelé zůstávají přáteli, na druhé eh, straně zde máme pod program podpory eh, v rámci programu sousedství. Jsou zde symptomy zlepšení a my vnímáme březnové parlamentní volby jako další příležitost ke, ke zlepšení Přesto eh, jsme dosavadním vývojem byli nuceni již po třetí v tomto eh, a minulém roce přijmout eh, usnesení k Egyptu. Je potřeba, aby i Egypt zlepšil mm, dosavadní vývoj, tak jak je tomu potřeba i v jiných regionech světa. Přesto Egypt zůstává naším velice důležitým partnerem. Děkuji, pan Panceri. Děkuji. Všichni víme, že Egypt je klíčovou zemí v tomto regionu. Vždy se hrávala, bude sehrávat velice důležitou roli a to vzhledem ke svému eh, zeměpisnému postavení v této citlivé oblasti. Myslím si, že je tedy správně, správné říci, že je velice důležité, aby přechod demo, k demokracii byl doveden do úspěšného konce. Je to velice důležité, pokud chceme vyřešit současné hrozby, včetně terorismu. Musíme usilovat o konsolidaci práv a demokracie v zemi a zabránit dalšímu popírání práv. Myslím si, že je potřeba, aby Egypt přijal demokratické principy jako základ své další budoucnosti. Děkuji. Pan Ruas, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Egypt je velice důležitý pro Evropskou unii, proto vnímáme se znepokojením dosavadní vývoj v zemi, kde přetrvávají eh, problémy od eh, roku 2011, od eh, arabského jara, ať už jde o nedostatečné postavení žen, eh, mladých lidí, negramotnost, extremistické mm, skupiny, útoky a další problémy, které zmiňují mezinárodní společenství těchto důvodů eh, si myslíme, že je potřeba situace dále eh, zlepšit kvůli samotné budoucnosti této země. Příští parlamentní volby, doufáme, budou eh, dobře využitou příležitostí pro zlepšení politické stability a případné ekonomické obnově země. Já doufám, že egyptské úřady budou respektovat zásady, všeobecně platné zásady svobodných voleb a doufám, že vysoká představitelka bude řádně volební proces sledovat. Děkuji. Děkuji. Mezinárodní společenství by mělo být odpovědné za eh, eh, region, eh, o němž mluvíme. Političtí aktivisté, novináři, jsou eh, zatýkáni, ale korupční Mubarak eh, byl eh, zproštěn viny. Jde o lidská práva, práva žen a tak dále, ale zatím nejsou uplatňována, dochází k jejich porušování a justice stále ještě nepracuje nezávisle. Ve Středomoří a nejenom tam potřebujeme silný Egypt a věrohodný, ale k tomu nedojde, pokud bude demokracie škrcena žádná, právě naopak. Každý Mubarak povede k Morsimu a e, to se bude opakovat. Evropskou volbou je mít více, ale ve výsledku toho získáváme spíše méně. To znamená, musíme změnit náš přístup ke středomoří. Chceme-li skutečně využít eh, eh, té stávající naděje, tak eh, se musí za vlády generála Al-Sisiho učinit více. Děkuji, pan Teo, Teo Charos. Děkuji. V Egyptě stále ještě panuje velký demokratický deficit. Přitom eh, má Egypt velký význam v arabském světě a tyto země jsou naším partnerem. Egypt svádí boj spolu s Západem proti terorismu a mohl by být stabilizátorem v regionem spolu s Kyprem, Izraelem a Řeckem. Egypt je důležitý partner pro rozvoj a bezpečnost, zejména v období, kdy eh, politické investice pozice Evropské unie eh, směrem k Turecku kolabují. Potřebujeme eh, spolupráci mezi Evropskou unii a Egyptem, ale to se příčí plánům eh, islamistů, eh, zejména posilováním demokratických institucí a svobodu náboženského vyznání. Musíme si uvědomit, že nikdo není dokonalý, dokonce v Evropské unii panuje demokratický deficit. Evrop, Egypt potřebuje podporu Evropské unie, potřebuje její podporu, aby rozvinulo na naplno svou demokracii stabilita přispěje k prohlubování demokracie, posilování lidských práv, eh, potírání terorismu, stabilitě regionu. Děkuji vám. Paní Nina Čil, pane předsedo, jak už jsme slyšeli dnes večer, Vrchní soud v Egyptě zvrátil usvědčení bývalého prezidenta Mubaraka vzhledem předešlým eh, obviněním z zavraždění, eh, zavraždění protestantů. Eh, zdá se, že pro procesy nejsou vyvážené, dochází k věznění protestantů, kteří se účastní pokojných demonstrací. V srpnu 2013 Eh, tisíce protestantů byly zabity. Svět eh, ovšem jejich jména nezná. Přitom tento zásah eh, byl, byl zcela bezprecedentní. Toto vše poškozuje Egypt. Já chci požádat místo předsedkyni komise, jakou má strategii pro tuto oblast, vzhledem tomu, že mm, západní technologie a vybavení e, se vyvážejí do této země, používají se k opresi a útlaku a e, Především tedy musíme zabránit vývozu těchto, e, tohoto zboží dvojího užití do Egypta a dalších podobných zemí. Děkuji. Děkuji paní Makovej. Mulțumesc Děkuji. V posledním roce v Egyptě eh, bylo zadrženo na 16 lidí, byli to lidé, kteří se účastnili pokojných protestů, řada z nich byla odsouzena k trestu smrti, dochází k zadržování dalších lidí, novinářů a eh, Většina obyvatelstva trpí chudobou, hladem, nemají přístup k základním službám, včetně zdravotní péče. To je zcela nepřijatelné. Musíme být tedy vůči Egyptu přísní, musíme egyptským úřadům pomoci, ale pouze pokud budou respektovat lidská práva a pokud eh, přestanou vydávat rozsudky smrti a pokud propustí politické vězně. Egypt, eh, jak tady všichni říkají, eh, je pro nás důležitým partnerem, ale v takovém případě musí dbát také na trpící lidské bytosti. Ty potřebují jeho pomoc. A na závěr předávám slovo eh, místo předsedkyni Mogherini. Pane předsedo, já eh, děkuji eh, všem vám za příspěvky do rozpravy a také za vaše uznání mé přítomnosti v tomto plenárním sále. Myslím, že po deváté hodině je skutečně nutno revidovat pracovní režim nejenom eh, s ohledem na mě, ale i s ohledem na vás, zejména na vás. Pro mě je to eh, pouze povinnost, eh, pro mě je to normální být přítomná, když probíhá rozprava ohledně mé agendy. Je to často velmi zajímavé a také potěšení naslouchat této rozpravě, protože myslím, že může být pro mou práci velmi užitečná a chci říci, že budu přítomna i zítra dopoledne, takže eh, se opět sejdeme. A když jsem řekla, mm, eh, že s parlamentem chci spolupracovat, tak to takto i myslím. Eh, nemusíte eh, mi tedy prokazovat za to uznání, je to eh, součást mé práce, ale skutečně chci povzbudit předsednictví, aby se zamyslelo nad racionálnějším časovým režimem s ohledem na vás. Domnívám se, že dnešní noční debata o Egyptě, to je jedna ze tří za uplynulý rok, kterým jsem byla přítomna, vysílá mm, dobré znamení e, rovnováze mezi regionální rolí, kterou e, Egypt sehrával v blízkovýchodní krizi a může ještě i sehrávat a e, dalšími důležitými aspekty a na straně druhé eh, interním vnitřně politickým přechodem eh, eh, Egypta, který musíme tež směrovat správně. Jedná se o přechod. Nesouhlasila bych s těmi, kteří říkají, že arabské jaro se zvrhlo v islámský horkou zimu. Eh, islámská zima by pro Egypt neplatila eh, protože mám za to, že když uplatňujeme tyto kategorie na arabské země, tak jsme poněkud nevelkorysí. Evropanům to trvalo mnoho eh, desetiletí, ne staletí, projít si svými eh, obdobími přechody, které byly také eh, bolestivé, nelineární, často rozporuplné, obtížné a takové jsou dějiny. Je tedy obtížné si umět představit, jaký bude výsledek, ale já bych ten stávající eh, stav nepovažovala za eh, konečný. Máme zkušenosti eh, z minulosti, že mnohý vývoj byl posléze úspěšným pokud jde o vznik demokracie, pokud jde o vznik občanských společností, které mají velkou hodnotu pro země a státy. Takže musíme umět číst situaci komplexně. Nebudu reagovat na všechny otázky, které byly nadneseny, i protože by to trvalo dalších devět hodin a to už by bylo skutečně přes příliš, ale ráda bych zmínila dvě věci. Na straně jedné Eh, jeden poslanec, eh, který již opustil sál, eh, to nadnesl a k tomu bych se chtěla vrátit, protože jsem předevčírem o tom hovořila v Dublinu s ministrem zahraničních věcí. Je to případ irského občana, který je vězněn v Egyptě. My tento případ sledujeme a o tom jsem vás chcela spravit nejenom eh, s pomocí tamní delegace, ale také eh, prostřednictvím irských úřadů. A na adresu těch, kteří se ptali, zdali jsem nadnesla to či ono téma e, v rozhovoru s egyptskými představiteli, tak chci říci, že jsem zatím ještě neměla oficiální setkání s egyptskými představiteli. Měla jsem e, možnost několikrát se setkat s egyptským prezidentem a ministrem zahraničních věcí, ale ne v této mojí e, současné funkci. Byť některé věci skrze naše naše služby a e, posíláme v podobě vzkazu egyptským představitelům, ale určitě e, plánují blízké datum, blízký termín e, setkání s egyptskými představiteli a na základě doporučení mnoha z vás skutečně vím, že potřebujeme určitou těsnější součinnost s Egyptem a to na základě přímých vazeb a to ráda učiním. Děkuji mnohokrát. Mám sedm návrhů. Ukončuji tedy rozpravu k hlasování. Dojde zítra ve 12 hodin 30 minut. Děkuji vám, paní místopředsedkyně, za vaši dnešní spolupráci. My si velice ceníme spolupráci.